První bod eh, bude společná rozprava týkající se rozpočtu na rok 2012. Je to zpráva pana Balzány, pana Fernandeze a také stanovisko parlamentu eh, ohledně souhrného rozpočtu ve změní pozměněném radou plus eh, zpráva pana BG uvolnění prostředků z nástroje pružnosti. Přistupujeme k této rozpravě. První Eh, bude mít slovo naše kolegyně paní Francesca Balzáni, zpravodajka. Prosím, eh, Francesca Balzáni. Děkuji, pane předsedo. Prožíváme krizové období, které není jenom ekonomické, je to krize důvěry